Okay, dear colleagues, um, I hope everybody is in the system and um, logged in in time to have their check. Because we are going to start on time, we have a very heavy agenda, as you uh, will know. I hope we can adopt it. Takže mm, myslím, můžeme začít dnešní jednání. Myslím si, že můžeme nejprve, zah- uh, co se týče tlumočení, máme francouzštinu, němčinu, italštinu, angličtinu, španělštinu, češtinu a polštinu. Do těchto jazyků je tedy tlumočení. A stejně tak jako v pondělí vás žádám, abyste hovořili svou mateřštinou a prosím eh, eh, řekněte nebo nějak nám dejte najevo, že ehm, musíte tedy být také, musíte, musíte tam být vidět na té obrazovce, jinak tlumočení nebude možné. Takže v pondělí eh, jsme to zkoušeli, dnes budeme velice přísní ohledně hospodaření s časem. Na tuto schůzi máme dvě hodiny, pak bude přestávka dvě hodiny a pak bude další schůze, jak dobře víte. Tato schůze je také eh, promítána na webstream. Máte všechny dokumenty, které jsou k dispozici ve vašich ehm, podkladech na internetu v rámci e-meeting a také si můžete přečíst eh, náš eh, bulletin, kde jsou třeba mm, informace o naší výměně názorů s komisí. Také chci říci, že je, také zde budou novináři, může, má k tomu někdo podrobnější poznámky? Ne, tak eh, měl jste být novinář nebo novinářka, zatím tady není, uvidíme, pokud eh, dorazí. Co se týče pořadu jednání, tak první velice důležitý bod je doporučení, které se týkají nového partnerství se Spojeným královstvím, tedy s, Vel- s královstvím Velké Británie a Severního Irska. Spravodajem je pan Chris Peters, je, je přítomen. A dnes budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Čeká toto hlasování, zahájíme již za chvilku. Nejprve bych pouze chtěl pouze ověřit eh, usnášení schopnost podle pravidla 218 odstavec 2. Takže teď ověřujeme, zdali jsme usnášení schopni. A e, protože máme tuto schůzi také s některými na dálku, tak vás všechny požádám, abyste se tedy přihlásili, nebo abyste e, potřebujeme minimálně 12 e, členů, 12 poslanců, takže toto bylo ověřeno, jsme tedy usnášení schopni. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Hlasovat mohou pouze poslanci, kteří jsou na schváleném seznamu a za chvilku již zájem hlasování a poté můžete odeslat eh, e-mail. Dnes jste od sekretariátu výboru AIMKU dostali hlasovací lístky, které jste uh, dostatečně vyplnili. A takže prosím, odešlete je z oficiální vaší parlamentní adresy během doby, kterou vám určím. Eh, vyplňte to, podepište a pak to tedy buď naskenujte nebo vyfotografujte. Bude, platná bude pouze forma skenu nebo fotografie. Výsledky budou ohlášeny v 16.45. A tím si myslím, že už jsem oznámil všechny důležité informace o hlasování, takže teď zahajuji hlasování. A celou hodinu je tedy možné hlasovat. Dobře, kolegové a kolegyně, dám vám ještě několik minut, abyste vyřídili všechno toto ohledně hlasování. Nicméně bylo mi řečeno, že nemáme čekat až do dvou hodin, že můžeme pokračovat eh, v dnešní schůzi, abychom měli trošku více prostoru, trošku více kyslíku. Takže další bod, který nás čeká, je výměna názoru s generální ředitelkou eh, Evropské organizace spotřebitelů BEUK, je to paní Monique Goyens, a pak nás čeká pan Markus Bayer, který je ředitelem Business Europe. Dohodli jsme se s koordinátory už před časem, že by bylo asi dobré, pokud bychom zde měli zástupce těchto dvou organizací BEUK a Business Europe, abychom s nimi probrali dopady pandemie COVID-19, jak se na to dívají oni ze své pozice, jaké mají zkušenosti, jaké mají poučení a také eh, samozřejmě i jak se dívají na ty přípravy, jak se vymanit z této krize, jak je jejich názor na to, jak, jaká bude mít tato krize dopady jak na spotřebitele, tak i na podnikatele, na vnitřní trh, na ochranu spotřebitelů. To všechno tedy spadá do naší působnosti. Což bych chtěl zdůraznit, chci ještě říci, že je naprosto zásadní, aby se všemi spotřebiteli se zacházelo spravedlivě, aby mohli, abyste byli dobré, dobrá rovnováha mezi zájmy spotřebitelů i podnikatelské sféry. Na druhé straně samozřejmě chápeme, že dnes mnoho podniků a podnikatelů prochází těžkými obdobími a musí se snažit vůbec přežít během této krize. Já jsem velice rád, že zde můžeme přivítat nejprve pana Markuse Bejera, který je generální ředitel Business Europe. Dávám mu slovo na 10 minut, poté bude mluvit paní Goens a pak budou dvě kola otázek. Jedna budou otázky koordinatorů a zástupců frakcí a pak tam budou ještě další poslanci, kteří se budou moci přihlásit do diskuse. Ještě vám eh, musím říci, že bohužel před třetí hodinou budu muset odejít na jinou schůzi a nahradí mě v předsednické židli pan Šváb který byl tak laskav a tuto výměnu umožnil. Takže já jenom se chci předem omluvit. A teď už dávám slovo panu Bajerovi. Prosím, máte slovo na 10 minut. Vítáme vás. Eh, buďte vítán mezi námi v našem výboru. Dobrý den, slyšíme se. Pan Bayer Markus Spider Markus mluví tedy přes videospojení. Takže děkuji, pane předsedo. Já vám nejprve chci poděkovat, že jste mě pozvali na dnešní schůzi, kde se bude jednat o dopadech této krize způsobené COVID-19. Já tady trošku mám problémy s technikou, ale já doufám, že vy mě slyšíte dobře. Je to, je to v pořádku? Ano, my vás tady slyšíme v jednacím sále parlamentu velmi dobře. Tato krize je největší ekonomickou krizí, kterou zažíváme od 30. let 20. století. Má velký dopad na všechny podniky, teď zrovna jako Business Europe vydáváme novou, nové jarní ekonomické výhledy, naše prognózy a tam tedy se očekává výrazné snížení ekonomiky nebo ekonomik všech eh, v celé Evropské 27. a počítáme, že eh, vlastně za rok 2020 dojde k poklesu až o 8 a mm, očekáváme, že ta ekonomická činnost bude postupně zase narůstat a že tedy dosáhne ty předkrizové úrovně až na konci roku 2021. Máme zde také různé problémy s narušováním dodavatelských řetězců, s tím, že docházelo k zavírání jednotlivých zemí a dnes jsme zejména, dnes je to taková krize, která je na straně poptávky. Každé odvětví bylo tou krizí zasaženo jiným způsobem, do jiné míry, ale i ty odvět, i ta odvětví, která stále během krize pokračovala, eh, tak eh, zaznamenala velký pokles. Eh, pak můžu třeba zmínit letecké přepravce. Také došlo k tomu, že dochází k oslabování spotřebitelské důvěry a také, také to souvisí s tím, že se lidé bojí, eh, jak to bude s jejich prací a jak to bude s jejich příjmem. Teď tedy už eh, máme zde správné politické koncepce, můžeme posílit obnovu a oživení. Je důležité, eh, aby tato opatření ale byla pouze dočasná, aby nebyla aby byla tedy časově omezená. A samozřejmě nám k tomu také velmi pomůže jednotný trh. Co se týče těch návrhů, tak jsou to takové čtyři hlavní pilíře. Za prvé velké investice. My jako podnikatelská komunita podporujeme myšlenku, že potřebujeme tedy dobrý investiční rámec a že potřebujeme také ten fond pro oživení, fond pro obnovu, abychom se vyrovnali s touto velkou krizí. A je také důležité, abychom se vyrovnali i našim hlavním eh, eh, rivalům v ekonomice. Pak je zde také velký pilíř, to je tedy ten zelená dohoda, snaha zrychlit digitalizaci, posílit vnitřní trh. Také snaha i posílit průmysl, protože bude nutné zajistit, aby všechny firmy zase dokázaly znovu nahodit motory, až skončí tato krize. Pak e, je tam i takový určitý, jsou zde vlastně vnitrostátní opatření, vnitrostátní pilíře, budeme se snažit posílit svou odolnost a zároveň je důležité také zamyslet se znovu nad svými hodnotovými řetězci, Poslední pilíř je pilíř dobré zprávy, dobrého řízení. Tam bude záležet, jak budeme vynakládat eh, ty peníze, protože možná budou k dispozici, možná budou k dispozici velký objem peněz, takže je důležité, aby ty peníze byly vynakládány dobrým způsobem, aby podpořili dobré fungování ekonomik v jednotlivých členských státech. Teď se vrátím k jednotnému trhu. Jednotný trh je jedním z takových hlavních eh, věcí, o které se zajímá eh, váš, eh, váš výbor. Spolupracujeme nebo sledujeme také to, jak funguje teď komise, jak na to reaguje komise, jak třeba reaguje na ty fyzické zablokování hranic nebo na cestách, jak, jak reaguje na výpadky dodavatelského řetězce. Také je tam třeba mm, otázka mobility pracovníků. Docházelo opravdu k velkým problémům v dodávkách a v poskytování přeshraničních služeb. E, to, to mělo velký dopad. Třeba někteří technici nemohli e, poskytovat své služby, ale týkalo se to třeba i zdravotníků, kteří nemohli e, poskytovat své služby v těch přeshraničních servis, službách. Samozřejmě také došlo k velkému narušení dodávek zboží, protože e, zde některé státy vypsaly zákaz vývozu některého zboží, také vlastně e, došlo i k tomu, k tomu, že přestaly fungovat aerolinky, tak i velké množství toho nákladu zůstalo na letištích, protože mm, se také využívá letecká doprava a také zde byly problémy s nákladní dopravou na hranicích, byly zde dlouhé čekací doby, nějaké povinné karantény a pak vlastně byly zavedeny ty zelené eh, nebo ty koridory. Takže toto všechno byla velká uh, narušení. My jsme apelovali na komisi, na Evropský parlament i na tento váš výbor, došlo třeba k tomu, že se odložilo vstup, odložil se vstup v platnost nařízení o zdravotnických prostředcích. Byla tady také třeba různá opatření, která se týkala dopravy, dopravního odvětví. Teď je samozřejmě důležité, abychom se co nejdříve z toho všeho dostali a vymanili. Je důležité obnovit volný pohyb osob, který umožní eh, volné poskytování služeb. Je také dobré, že komise již připravila pokyny, nicméně členské státy se ne vždy jimi řídí. Takže toto si musíme zapamatovat i jako určité poučení do budoucna, kdy se může stát podobná situace. Musíme zajistit, Eh, znovu zavedení zásady volného pohybu. Jsou zde také jednotlivá už konkrétní nařízení v tom plánu obnovy. Nejprve potřebujeme podněty eh, k poskytování služeb na jednotném trhu. Máme pocit, že už se to eh, projednává dlouho. Potřebujeme eh, také třeba, eh, je zde třeba opatření, které má vlastně ehm, revidovat nebo odložit nutnost znovu si zažádat třeba o nové licence nebo řidičské průkazy. To si myslíme, že bude užitečné. Máme zde podnikatelské služby, dopravu, logistiku i maloobchod. Také si myslíme, že byste měli být iniciativy, něco jako elektronický obchod pro všechny, protože to by pomohlo firmám, aby se opět dostali na trh To znamená, máme zde nutnost zabývat se tou směrnicí o elektronickém obchodu a také e, aktem o digitálních službách. Chci ještě říci, že ty základní věci jednotného trhu, které se týkají digitálních služeb, musí být mm, zachovány, například zásada země původu. Dále si také myslíme, že ten, ta kritérium test e, přiměřenosti který je v pravidlech eh, pro členské státy a týká se regulace profese, eh, tak ten, že by se měl stát takovým obecným nástrojem pro všechny návrhy eh, národních legislativ, která se týkají poskytování služeb. Co se týče digitálního, nebo co se týče legislativy mm, ohledně digitální sféry, tak bychom měli zaručit, že ta bude fungovat jako stimulus a že naopak eh, neskomplikuje podnikání. Musíme zde mít eh, eh, zásadu better regulation. A také se domníváme, že všechno opatření týkající se jednotného trhu musí být dostatečně financována v tom novém víceletém finančním rámci a tam samozřejmě spadají i opatření, která se týkají digitálního přechodu nebo i posílení e, dohledu nad trhy. Já už se teď chýlím ke konci a myslím si, že už jsem vyčerpal svých 10 minut, ale ještě bych chtěl zdůraznit, že jsou samozřejmě v jednotlivých členských státech e, rozdíly, jsou rozdíly mezi jednotlivými odvětvími, ale je jasné, že celý ten ekosystém evropského hospodářství byl silně zasažen touto krizí, že musíme přicházet eh, s, s odvážnými návrhy, abychom zaručili to, že, ta, že to poškození nebude trvalé a že budeme schopni se z této krize vymanit. Protože to vlastně říká i, ten náš, i ta naše ekonomická prognoza eh, ten pokles je velice strmý, ale tedy pokud, mm, pokud máme příležitost tedy během jednoho, dvou let se opět dostat do těch eh, původních čísel a k tomu nám právě klíčově pomůže jednotný trh. Děkuji. Děkuji a eh, také děkuji, že jste dodržel časový limit. Eh, další řečník to jistě také dokáže paní Gojen, generální ředitelka BU C. Máte také slovo na 10 minut, prosím. Děkuji. Jsem ráda, že tady mohu být, být virtuálně. Nejprve eh, doufám tedy, že se s vámi setkám brzy osobně, ale protože to je vždy lepší než přes obrazovku. Začala bych pozitivní zprávou, protože první problém, s kterými se setkali eh, spotřebitelé, když vypukla krize, bylo zrušení dovolených nebo eh, cest eh, letenek. A EU se podařilo po určitých diskusích mm, zachovat práva cestujících, právo eh, cestujících, aby byli refundováni, pokud by byl zrušení jejich cesta. Jednak je tady možnost ehm, přijít si ten voucher, Promiňte špatná kvalita zvuku. A současně byl vyslán jasný signál, že právo e, cestujících nebude porušováno, což je e, potřeba. A pokud chceme, aby spotřebitel měl důvěru později v ekonomiku, to je, já chci říci, že chci poděkovat mm, komisi několika členům IMCO, kteří podpořili to, aby nebyla pozastavena práva spotřebitelů. Co se týče problémů, které jsme identifikovali, a tady COVID eh, upozor, eh, zdůraznil vlastně nebo odhalil několik zranitelných stránek. Bylo, došlo tady k nárůstu online podvodů, eh, defektních, nebezpečných produktů nebo prostě podvodů. Já vím, já tady mám určité echo teda, nevím, jestli to je i pro vás problém. Eh, I toho se zhostila komise a síť pro spolupráci no, ochranu s eh, potřebitel, síť CPC a kontaktovali v platformy, aby to hlídali. Formy řekly ano, ale mm, jednotliví spotřebitelé nemají možnosti se bránit v případě těchto podvodů. Víte, v Evropské unii eh, legislativa finalizuje Eh, návrh eh, směrnice o kolektivních žalobách. Omlouváme se špatná kvalita přenosu. Toto by skutečně poskytlo spotřebitelem ambiciozní nástroj, aby eh, mohl, se mohli bránit podvodům. Také hm, to vlastně zdůraznil důležitou roli těch platform. Hodně lidí muselo nakupovat online. A my vidíme, že celý ten kontext je klíčový. Ehm, producent, dovozce, právní zástupce, pokud mluvíme o globálních trzích, jako jsou platformy, nemůžeme pak vlastně identifikovat prodejce nebo producenta. A tady máme příležitost regulovat v rámci eh, aktu o digitálních službách. A COVID skutečně ukázal, že tito aktéři budou eh, stále více vstupovat do eh, online trhu. A my potřebujeme, aby spotřebitelé byli v bezpečí při nákupech na těchto platformách. Co se týče vakcín, léků, zdravotnických pomůcek, tak tady byly paniky, panika z nedostatku nebezpečnými eh, prostředky, jako roušky, masky a podobně. Nyní je k dispozici financování pro výzkum to musíme podpořit. Ehm, je důležité, že to je veřejné financování, že to nakonec platí mm, daňový poplatník. Bude tam kondicionalita, že jakmile to bude k dispozici, ta léčba vakcína, pak bude dostupná pro všeobecnou veřejnost. Také byla zveřejněna strategie um, potravin, což je také důležité, může to být velký faktor, může to zhoršit okolnosti a je důležité nespoléhat se pouze na spotřebitelské informace, ty jsou klíčové, ale musíte poskytnout také umožnit spotřebitelům udržitelnou volbu. Také je nutné diverzifikovat dodávky. Neměli bychom být protekcionisté a Potřebujeme ale různé zdroje dodávek, ať jsou to potraviny, léčiva nebo další strategická zboží. Také je tady určitý trend, um, ehm, spoždění aplikace legislativy, která už byla přijata. Třeba uh, eh, ta lékař, lé, lékařské prostředky, zdravotní prostředky, to bylo opožděno. To by zajistilo bezpečnější zdravotní pomůcky a mělo to vstoupit v platnost příští týden. Průmysl členské státy měly několik let na to, aby připravili implementaci. Devět týdnů před uh, vstupu v platnost žádali o odklad kvůli pandemii. Proč tedy čekali tak dlouho? Totež se týká uh, a ověření eh, zákazníka, se týká online pladeb. Když platíte online, tak mm, musí být možnost ověřit, že to, to, to skutečně vy. Je to na ochranu Eh, kar, debitních karet a dalších prodeb. Také tady bylo žádost o odklad této silnějšího ověřování, když jsme více online než dřív. A tady to je také důležité. Co se týče dlouhodobých eh, kroků, tato pandemie samozřejmě potrvá nějakou dobu. Bude to mít důsledky eh, leta. A tady to samozřejmě velice silně postihne spotřebitele v jejich finanční situaci, což samozřejmě ovlivní jejich schopnost splácet dluhy, hypotéky, úvěry. A je důležité, aby tady byla podpora i z této strany. My zase vítáme přístup komise. Omlouváme se špatná kvalita zvuku originálu. Finanční instituce, eh, by měli eh, harmonizovat svůj postup a poskytnout finanční úlevy. Já budu respektovat svůj čas ekonomické oživení. A tady podpoříme veškeré ambice je to cirkulární ekonomika, další strategie. To jsou všechno důležité signály. A na závěr chci říci, to je zase velmi důležité, ten systém, který se vyvíjí na evropské úrovni, se mm, musí odrážet i v obchodní politice. Musí eh, umožnit zelené oživení, a diverzifikované dodavatelské řetězce. To bude důležitá iniciativa, která by měla být eh, integrována do strategie, kterou připraví Evropská komise. Děkuji, také děkuji, že jste dodržela řečnickou dobu. Um, teď eh, budou kola otázek otázek, takže máme pět minut na každou frakci, 1,5 minutu na otázku, 3,5 minuty na odpověď. E, prosím, e, můžete vždy uvést, kterému z řečníků adresujete svoji otázku. Pokud obou, tak od, rozdělíme ten čas na odpověď na, dejme tomu, dvě minuty pro, na oba řečníky, protože musíme se držet časového harmonogramu. První na seznamu je pan Šváb z EPP a mám tady informace, že to je otázka pro paní Gojen. Děkuji, paní, paní Gojen. Děkuji za váš čas. Pane Bayer, máme spoustu otázek a my dílíme spoustu vašich obav. Já se ale zaměřím na paní Gojens. Myslím, že musíme jasně říci, že ne, po této krize nemůžeme pokračovat business as usual. Některé věci jsou klíčové, pro, ale pokud to má být kredibilní do budoucna, tak to musíme vidět v širším kontextu. Já mm, Nechci spochybňovat vaše politické problémy, ale jako právník chci se zeptat, souhlasíte s tím, že komise se vzdala regulační pravomoci tím, že dala flexibilitu pro státní pomoc a vlastně tím ohrozí evropský trh? Není to problém pro spotřebitele, kteří si například zabukovávali letenky přes hranice a důvěřovali třeba mm, zdravotním pomůckám přes hranice. Neměli by si toho být vědomi spotřebitelské organizace a neměli by to kritizovat, protože pokud mají mít spotřebitel možnost okamžitě žádat peníze zpátky, tak to je rozumné, ale zničit celý evropský trh, to je riziko, které nám hrozí s těmito opatřeními komise. Takže tady jsem zvědav na vaši odpověď. Paní Koenc, máte tři a půl minuty, prosím. My věříme, že státní pomoc by měla být udělena jenom za určitých podmínek v souladu s hodnotami, které obhajuje Evropská unie, například podmíně to třeba aerolinky. Pokud navrhnou eh, celkové změny a co týče udržitelnosti celého biznesu. Promiňte, vůbec eh, neslyšíme. Co se týče refundace, tak my chápa, chápeme, že jak si tento sektor potřebuje podporu, ale nemůžete to udělat tak, že eh, seberete spotřebitelům jejich práva. My budeme podporovat eh, spotřebitele, aby akceptovali vouchery, pokud jim umožní garanci před insolvencí. a že to může být atraktivní. Nemůžete to řešit tím, že zrušíte práva spotřebitelů tak, aby existovala jenom, když je nepotřebujete. Já souhlasím s vámi a my jako spotřebitelské organizace jsme součástí řešení, Musí být ale jasné, že ty vouchery jsou možnosti a druhý, možnost a druhá e, možnost je refundace, tedy vyplat- proplacení. Mm, slyšeli jsme, že některé společnosti mm, žádají o poplatek za ten voucher. Promiňte, špatná kvalita zvuku. E, nebo se pokoušejí omezit trvání voucheru, to by také nebylo akceptovatelné. Jsme, chceme být součástí určité podpory, ale nesmí to být na úkor práv spotřebitele. Děkuji vám. Paní Schaldemoze za SND, Kristl, prosím. Děkuji. Já budu také stručná. Nejprve na Business Europe. Vy jste nemluvil o spotřebitelích. Z vašeho hlediska, co můžeme udělat, abychom zvýšili zase důvěru spotřebitele ve vnitřní trh? Pokud je tady jedna dobrá věc v té krize, digit, tak je to v digitální oblasti, kde je obrovský krok před v, v digitalizaci. Možná k tomu můžete něco říci. A pak chci, abyste nám řekl něco o tom, jak můžeme v reálném světě vytvářet důvěru pro spotřebitele. Chceme, aby členské státy zajistily, že ty firmy to skutečně budou dodržovat. Jak je možné tedy zvýšit důvěru spotřebitelů? Uh, Žádám vám teď tedy nejprve čas paní, panu Bayerovi, Bayerovi a pak paní Gojenc. Takže nejprve pan Bayer, prosím, můžete na to zareagovat. Slyšíme se? Já jsem teď měl technické potíže, takže jsem úplně nezachytil tu otázku. Eh, ten poslední komentář byl, že jsme asi udělali veliký takový digitální skok. Ano, je to pravda. Já sám eh, vidím, jak v naší organizaci to všechno funguje, jak pracujeme s ostatními. Eh, my v podstatě eh, fungujeme lépe, než jsme očekávali, ale samozřejmě ne všechno je dobré. Určitě jsou zapotřebí eh, osobní schůzky, osobní setkávání, pracovní, ale můžeme se z toho určitě poučit. Je to skutečně takový velký digitální skok vpřed. Dokázali jsme optimalizovat své procesy, a také vidíme, že i mnoho obyvatel, kteří nebyli příliš digitálně gramotní, se teď najednou ohromně zlepšili, což je také pozitivní. Já se ještě jednou omlouvám, že jsem vlastně neslyšel tu první část. Já to, já to zopakuji, říká pan předseda. To znamená, jak lze z pohledu podnikatelské sféry posílit nebo obnovit důvěru spotřebitelů? Odpověď. Já si myslím, že o to se firmy snaží vždy velká velká část eh, té práce firem je mm, to, aby pracovala na své důvěryhodnosti vůči klientům. A určitě po krizi bude ještě důležitější tato nutnost získat důvěru spotřebitelů. Myslím si, že ta poptávka bude relativně slabá, a takže ta snaha posílit důvěru spotřebitelů bude zcela jistě na místě. Ale zároveň musíme také zaručit to, aby zůstaly naživu firmy a aby lidé mohli dále pracovat. Protože pokud lidé nebudou chodit do práce a firmy zkrachují, tak nebude dost peněz na nějakou poptávku, na spotřebu. Děkuji. Nyní paní Gojens, můžete odpovědět na otázky paní Šaldemoze. Máte maximálně dvě minuty. Děkuji já bych se také ráda vyjádřila k tomu digitálnímu skoku. Je pravda, že v některých oblastech to opravdu dobře funguje, ale zároveň se také ukázalo, že v této oblasti spoleháme pouze na hrstku firem, které velice často nejsou evropské. Takže na tom bychom se také možná mohli zamyslet a zlepšit svou konkurenceschopnost v této věci. Také je pravda, že ale se i rozšířila ta digitální průrva v některých případech. Takže někde byl ten digitální skok a někde naopak se prokázaly ty nedostatky a ty digitální průrvy. No a jak posílit důvěru spotřebitelů? Tady je jednoduchý recept. Eh, musí zde platit vymáhání práva, vymáhání legislativy. Pokud bude veškerá legislativa pouze na papíře a nebude vymáhána, nebudou, nebudou zdroje na vymáhání, tak to nakonec dopadne, takže spotřebitelé budou frustrováni. Myslím si, že to už trvá několik let. Je důležité, abychom se věnovali, abychom to vlastně všechno dokončili, abychom se skutečně věnovali té, té dobré vymahatelnosti a aby také třeba spotřebitelé měli možnost eh, domáhat se nápravy eh, různými, spotře- eh, různými prostředky, získat kompenzaci a tak dále. A to stále ještě v mnoha oblastech nefunguje. Třeba oblast bezpečnosti produktů a je důležité, aby teď, eh, aby teď eh, jsme se tomu věnovali. Teď za skupinu Renew paní Dita Charanzová, prosím, eh, Dito, řekněte, na koho směřujete svůj dotaz. Děkuji. Děkuji. Já mám otázky na oba mluvčí. Jsem velice ráda, že se koná tato schůze a že si můžeme vyměňovat názory. Chci se zeptat nejprve pana Markuse Bajrere chci eh, říci, že v podstatě souhlasím s vašimi návrhy, co dělat teď na vnitřním trhu a že je také důležité posílit liberalizaci služeb v EU. Má otázka se týká ještě dalšího takového šoku, to znamená odchod Spojeného království, který teď má nastat, nebo mm, legislativně, Chci říci, že už vlastně jsme čtyři roky po referendu. Jak to vypadá s dodavatelským řetězcem do Spojeného království? E, Evropané, evropské podniky už e, začaly dodávat, našly si jiná odbo- odbytiště, nebo jak to vypadá, jaké jsou ty scénáře? A e, komisař je také otázka, zda můžeme v některých, eh, u některých produktů eh, zajistit vnitřní dodavatelské řetězce. A paní Gojens, eh, chci mm, říci, že podporujeme práva spotřebitelů, a to i za okolností krize. Apelovali jsme na členské státy i na Evropskou komisi, aby bylo dodržováno evropské právo. Takže je důležité, aby, nebo můžete nám teď říci, jak to vypadá v praxi, skutečně se tedy dodržují tyto legislativní věci. Myslím si zatím, že totiž vidíme, slyšíme spíše slova a nejsou tam ty skutky. Děkuji, paní Charancová. Teď možná nejprve dáme slovo nejdříve paní Gojens a pak panu Bajderovi. Takže nejprve paní Gojens, prosím. Děkuji. Ano. Eh, máme se doporučení od komise z minulého týdne. Myslím si, že ta opravdu přenesla takovou politickou eh, změnu vnímání členských států. Už třeba jsem se teď eh, doslechla, že i třeba Německo se rozhodlo odklonit od toho systému povinných voucherů. Takže panuje už zde takové povědomí, že spotřebitelská práva musí být nadřazena eh, těm dalším záležitostem a že tedy musí být možné je vymáhat. Eh, pak, eh, co se týče těch informací, často nemáme dostatek inform, nebo třeba ty cestovní kanceláře nebo ty firmy neposkytují třeba informace o těch voucherech, takže spotřebitelé musí být velice asertivní a domáhat se svých práv a teprve potom často ta firma nabídne, že místo voucheru vám dá tu, eh, že vám to proplatí. Já teď na tom nechci hovořit podrobněji, ale chci říct, že často je ta situace nepřijatelná. Lidé teď řeší mnoho důležitějších eh, problémů, takže je důležité, aby v praxi se to všechno dodržovalo, všechna ta eh, opatření. Zcela jistě se tomu budeme věnovat ve spotřebitelských organizacích. Budeme schromažďovat všechny různé podané stížnosti z celé Evropy a už i některé národní organizace spotřebitelské s tím začaly. Děkuji. A nyní pan Bayer, prosím dvě minuty. is valid? Well, look, the, the, the answer is... Odpověď je, zda jsme dostatečně změnili dodavatelské řetězce. Byly tady nějaké změny v dodavatelských řetězcích? Um, stále jsou ale propojené. Což je normální, protože v mnoha případech by to stále mělo dopad na evropskou ekonomiku s různými dopady na, jedno, na různé členské státy. Proto jsme znepokojeni. Protože budeme mít výměnu názorů s Michelem Barniem. Pokrok je omezený, čas letí Víme, že prodloužení mm, toho přechodného období může být jenom do konce června a pak budeme mít několik měsíců, abychom to zmírnili, ten dopad. Samozřejmě firmy se snaží připravit, ale ty přípravy bude potřeba urychlit. Připravit se i na to nejhorší. Což má minimálně 50% pravděpodobnost. Pokud mohu odpovědět na otázku, kterou jsem nedostal, aerolinky. Nemáme eh, jasnou pozici. Já souhlasím s Monik, že je důležité chránit práva spotřebitele, ale současně způsobem, který nezabije ty firmy, protože pravidla byla stanovena v době, kdy tu krizi nikdo nečeká. Budeme muset najít řešení, aby některé aerolinky přežily krizi. Děkuji za ID paní Virginie Joran. Virginie, prosím, řekněte nám nejdříve, koho se tedy ptáte. Děkuji. Vy, vy, vy pane Bejrere, vy jste tedy z Business Europa, já vám děkuji, že s námi takto hovoříte, protože my potřebujeme slyšet hlas podniků v Evropě. Ale co to znamená evropský podnik? Po nás je to podnik, který je velmi odpovědní zemi, ve které vytváří hodnoty a kde je tato odpovědnost. Když tady máme koronavirus a Renault zavřel své trobály, či Air France eh, eh, použili peníze pro to, aby vrátili za letenky američanům a ne francouzům. A eh, Sanefi chce zase poskytnout své vakcíny USA. Máte pocit, tedy že ty podniky nesou takovouto odpovědnost. Já si myslím, že tomu tak není. A dále migrace. Migrace něco stojí. Ve Francii je to více než 6 miliard eur podle účetního dvora. Vy chcete investovat v Evropě, ale cestou, jdete tou cestou, že zadlužíte občany. A vy byste měli spíše jít eh, tou cestou, že budete eh, jak si podporovat Evropany a nebudete dále zatěžovat. Bohužel eh, kvalita zvuku je velice špatná, omlouvají se tlumočníci, což stěžuje tlumočení. Jak tedy chcete respektovat veškeré ty závazky, které máte, tak aby to nedopadlo negativně na zaměstnance. Pane Bajere, máte tři a půl minuty. Uh, celé té diskusi k relokalizaci odolnější e, hodnotové řetězce, tak my souhlasíme jistě, že je důležité, aby byla průmyslová produkce v Evropě. To jsme viděli po poslední krizi. Vidíme to i v této krizi. Státy, které si udržely průmyslovou produkci, tak zvládly krizi lépe. Samozřejmě jsou rozdíly mezi jednotlivými státy. Některé státy trošičku eh, přehánějí své požadavky. Když se podívám na Francii, eh, diskusy o trestním právu, tak mnoho činností je na nižší úrovni než jinde a to je francouzská diskuse. Já do toho nebudu zasahovat víc, než je nutné. My chceme posílit průmysl v Evropě, ale aby to bylo možné, tak musíme také řešit rámcové podmínky. A je třeba říci, Eh, eh, si nemůžeme eh, myslet, že můžeme být soběstační. Ano, více produkce v Evropě, ano, diverzifikace dodavatelských řetězců, ale ne soběstačnost. Není to praktické, také by nás to ochud, schud, ochud, schudli bychom. Ale k podstatě otázky musíme řešit všechny rámcové podmínky, protože já stále vidím firmy, které odcházejí z Evropy, protože nejsou rámcové podmínky. Budeme se muset podívat za oponu a podívat se na to, proč některé firmy odešly z Evropy. Pokud to uděláme společně v duchu Eh, spolupráce, aby to fungovalo, pak máme dobrou šanci. Ale nebude to jen tak. Abych vám dal příklad. My všichni samozřejmě bojujeme s tím, že se nedělá parac- nevyrábí paracetamol v Evropě. To je chyba, ale má to své důvody. A eh, my budeme ty příčiny muset vyřešit, abychom napravili tu situaci, anebo platit víc za produkty produkované za vysokou cenu. Potřebujeme vyváženou diskusi, abychom zajistili, že těch cílů dosaž, dosáhneme. Poslední věc. Samozřejmě potřebujeme nástroje, eh, které budou schopni vyvážit situaci nekalé konkurence z, eh, zvenku ne protekcionismus, ale eh, třeba screening investic nebo eh, mezinárodní zakázky, kde Business Europe zaujal stanovisko, abychom ehm, se přiblížili rovnějším podmínkám. Musíme se chránit proti nefér praktikám, zajistit, že nebudeme čelit nekalé konkurenci ze třetích zemích, státních podniků ze třetích zemí. Děkuji, pane Bayer, za zelené. Mám, eh, si, beru slovo já na minutu půl a obracím se na paní Gojens. Před krizí COVID šest eh, spotřebitelských organizací prezentovali studii, kde Mm, dvě třetiny produktů a velké platformy nedodržují evropské standardy a neměly by se dostat na náš trh. I poté, co byly upozorněny, některé platformy ty nebezpečné produkty neodstranily. Asi tu studii znáte. I v době této covid krize, kdy spotřebitelé závisí stále více na e-commerce, některé firmy zneužívají situace, a mm, prodávají falešné produkty nebo za vysoké ceny a nesou velmi malou zodpovědnost za nelegální komerční praxe e, na svých stránkách. My připravujeme zprávu vlastní iniciativy, že produkty by měly být odstraněny do 24 hodin, poté co byly identifikovány jako nebezpečné a platforma by měla být zodpovědná, pokud předá zavádějící informace a nebude komunikovat se spotřebitelem. Moje otázka, jaké závazky, odpovědnost online platform považujete za nutné na ochranu spotřebitele, ale současně přiměřené vzhledem k eh, offline eh, prodejům. Děkuji, máte tři a půl minuty, paní Gojens. Děkuji, to je velmi důležitá otázka. Jak můžeme zajistit, aby lidé byli ve stejném bezpečí online, jako jsou offline? Stále více spotřebitelů nakupuje online. Je to změna paradigmatu co se týče toho, kdo je zodpovědný a kdy. Ty platformy promiňte, špatná kvalita zvuku. Někdy jsou vlastně jenom platformy, které spojí prodejce a spotřebitele jindy to prodávají sami. A to, tam je to právě křevké, protože ten spotřebitel tu první, toho partnera nemůže najít. Je mimo EU, nemá název, ani neví, že jednají se spotřebitelem v EU. A tady musí být ty platformy mnohem zodpovědnější. Jako kdyby byly importéry do Evropské unie, protože jsou jediní, kdo může kontaktovat ty prodejce, protože akceptovali na svoji platformu. Pro spotřebitele je nemožné se dostat do kontaktu s tím prodejcem. Takže platformy by měly být zodpovědné, pokud neposkytnou identitu prodejce. Promiňte, není rozumět. Toto je samozřejmě otázka pravidel bezpečnosti produktů a je tady nutná jsou tady nutné velké změny. Spotřebitelé platformy se musí zhostit své odpovědnosti, když vydělávají tolik peněz. Much, uh, Mrs. Goyens. Děkuji, paní Goyens. Teď pan Adam Bilan za EKR, prosím, máte minutu a půl a prosím řekněte, na koho směřujete svůj dotaz. Hmm. Děkuji. Já se obracím na generálního ředitele Business Europe. Jsem velice rád, že máme tuto výměnu názorů se zástupci spotřebitelů i Business Europe, podnikatelské sféry. Dám vám rovnou otázku, abyste měli víc čase na odpověď. V tom plánu obnovy se má eh, podporovat diverzifikace dodavatelského řetězce spíše než eh, usilovat o nějakou širší soběstačnost. Toto je vlastně proti Francii, Německu a komisi. Můžete ještě jednou eh, vysvětlit ten svůj návrh nebo tu svou, ten svůj postoj? A také chci říci, že komise vlastně nepřinesla žádné nové iniciativy, které by se staly, které by se týkaly digitálních služeb. Přitom se shodneme, že to je sektor, který má největší potenciál zatím nevyužitý. Souhlasíte s tím, že právě digitální služby se mohou stát takovým hybným, hybnou silou na, v té cestě obnově? A pokud ano, jaké, mm, jaké věci by potřebovali podnikatele vyřešit eh, jako první, které jsou ty nejpalčivější problémy. Děkuji, takže nyní pan Bayer, tři minuty. Prosím, pane Bern. Děkuji. Takže co se týče diverzifikace dodavatelského řetězce, Mm, tam, tady vlastně není žádná, to, to, ono to není v protikladu nebo v rozporu. My jsme v úzkém kontaktu s členskými státy a já teď jenom zopakuji, co už jsem vlastně říkal. Určitá obnova eh, té vlastní výroby je dobrá, je důležité nabídnout nějaké podněty, ale také je důležité zamyslet se, jaké jsou ty prapříčiny toho, proč se něco nevyrábí v Evropě v roce 2008 to byla finanční krize a už tehdy jsme hovořili o tom, že je nutné diverzifikovat dodavatelské řetězce. Nicméně snaha o nějakou úplnou soběstačnost a představa, že budeme v Evropě vyrábět úplně všechno, tak to je zcela jistě špatná cesta. A myslím si, že tak to chápou i další. Protože tím bychom pouze schudli a nefungovalo by to. Je důležité najít nějakou dobrou rovnováhu. A souhlasil bych s vámi, že asi ta, taková ta fáze té hyperglobalizace už skončila. Firmy samozřejmě jsou si vědomy této situace a je to takový spíše přirozený proces. Pokud pokud se třeba ta rizika způsobená těmi dodavatelskými řetězci projeví v cenách, tak se musíme nad tím opravdu zamyslet, jaké jsou ty příčiny, jaké můžeme nabídnout stimuly. Takže a ta druhá věc, jakou roli mohou hrát digitální služby v obnově. Mohou hrát opravdu klíčovou roli, s tím souhlasím. A myslím si, že už jsem na to také zareagoval, v těch, když jsem odpovídal na předchozí dotazy. Myslíme si, že musíme přemýšlet o různých povolováních, licenčních režimech, schvalovacích řízeních, abychom to všechno zjednodušili Také musíme zdůraznit eh, oblast elektronického obchodování a také jsem hovořil o tom testu proporcionality. Ten se využíval v členských státech při nových návrzích, nových nařízení a možná bychom ho mohli rozšířit, mohli bychom to rozšířit i na další oblasti. Takže to jsou jenom takové příklady, také musíme podpořit volný pohyb pracovníků, přeshraničních pracovníků, pendlerů. To musí všechno fungovat, protože jinak nemůže fungovat ani to přeshraniční poskytování služeb. Děkuji. A poslední, paní Kateřina Konečná za GUE NGL. Kateřino, prosím, také vyber si jednoho nebo mm, dva řečníky, na které kterým položíš otázku. Jedna nebo dvě minuty. Eh, hezké odpoledne, kolegové. Já budu mít otázky na oba řečníky. Eh, ta první otázka bude na paní Goenc. Eh, mě by zajímalo, jak ona vidí nebo kde vidí chybu ve zvyšujících se cenách potravin protože eh, se výrobci teď vymlouvají a, a producenti potravy na to, že se to týká covidu. Já si upřímně u některých cen vůbec nedovedu představit, jak by se to mohlo týkat eh, té pandemie covid. To znamená, mě by zajímalo, jestli eh, a kde vidíte v dodavatelském řetězci problém, protože ceny potravin jsou v tuto chvíli v některých státech extrémní, zvlášť u některých potravin. A na pana Bayera Eh, tam bych se potom ráda zeptala. Eh, tento týden byl prezentován nový fond obnovy a hodně se mluví o tom, pro koho budou prostředky z tohoto fondu určeny. Jestli zemím, které nejvíc byly postiženy koronavirem, nebo spíše specifickým sektorům ekonomiky. A mě by zajímalo, kde v tomto sporu stojí Business Europe a jaký je váš pohled na tento problém. A také by mě velmi zajímalo, když se bavíte o konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Eh, týká se to také ocelářství, které bylo pod tlakem zahraničního dovozu již před touto krizí a jak vnímáte současný stav v tomto sektoru a opatření komise týkající se tzv. kvót na dovoz. Thank you. Thank you, uh, Mrs. Konečná. Uh, I will first give the floor. Děkuji. Nejprve dám slovo paní Goenc na dvě minuty. Monik, prosím. Eh, děkuji. Já eh, teď samozřejmě ani nebudu předstírat, že znám plnou odpověď na tu otázku, proč jsou vysoké ceny potravin, protože to může mít mnoho faktorů, ale došlo k tomu, že jednak zde bylo to panické, neracionální chování spotřebitelů, kteří skupovali potraviny v obrovských množstvích, um, protože si trošku spletli pandemii s válkou, takže tak, takže zkrátka eh, lidé takto zareagovali. A další důvod je zkrátka také, že na trhu byla vyšší poptávka a pokud je vyšší poptávka mm, a, a menší flexibilita spotřebitele třeba eh, byla zde třeba větší poptávka po takovém zdravém, po zdravých potravinách, po biopotravinách, po čerstvých potravinách eh, a to způsobilo navýšení ceny ale co se týče, nebo v tom dlouhodobém horizontu, a to, to bychom mohli připomenout také tu strategii od vidlí po vidličku, můžeme se podívat, jak to vypadá s těmi cenami. Pokud chceme udržitelnost, tak se musíme podívat i na ceny, protože e, není možné že vlastně to eh, jídlo, eh, které je vyráběné udržitelným způsobem, eh, aby bylo dražší. Takže pak jsou zde další faktory. Pak jsou zde ještě další důvody. Musíme se musíme také umožnit spotřebitelům, aby chápali, proč došlo k nějakému vývoji cen a že by také oni sami měli usilovat o zdravější dodavatelský řetězec. A potom, takže, takže je to vlastně na mm, reakce trhu, na tu elasticitu. Děkuji. A ta další otázka byla pro pana Bajrera. Ano, děkuji. Děkuji za otázku. My podporujeme ten fond obnovy a chceme, aby byl objemný. Myslím si, že odpověď je určitý mix. To znamená, část peněz by měla jít do těch nejpostiženějších zemí, ale pak by se to mělo zaměřit i na ty nejpostiženější odvětví. A takový největší objem peněz by se měl Eh, vyplácet prostřednictvím eh, evropského rozpočtu, prostřednictvím víceletého finančního rámce a mělo by to být také v koordinaci s evropským semestrem. To si myslím, že to je ten správný nástroj. A pak je tam ještě otázka eh, koheze. Mm, nejdříve si musíme vůbec uvědomit, jak získáme ty peníze, abychom je pak mohli distribuovat. A pak jste se ještě ptala na ocelářství. My jsme samozřejmě vždy podporovali zájmy ocelářského průmyslu, včetně různých nástrojů, ale zase se dostávám k tomu, že je nutná rovnováha, protože pak musíte brát v úvahu i zájmy dalších těch částí toho řetězce. Já si, nebo uznávám, že za této obtížné situace je ochrana odvětví, která byla silně postižena a kam patří i to ocelářství, tak to je prioritou. Thank you. Thank you, Mr. Byron. Děkuji. Nyní paní Kojen. Pardon, paní Kojen už odpověděla. Takže další je pan Dietrich Klun za EPP, jedna minuta. And three minutes answer. Okay, hello, thank you. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na Business Europe. Chci obou poděkovat za jejich eh, prohlášení. Jste mluvil o dodavatelských řetězcích a jejich narušení. Můžete nám říct, že nejsou překážky eh, pro ty zelené pruhy Eh, také na cestě z Evropy a do Evropy. Mluvil jste o letectví a co eh, na, námořní doprava. Eh, pak co se týče oživení, fondu oživení. Tady byly různé návrhy Evropské investiční banky a podobně. Můžete nám dát nějaké informace, jak to postupuje? především pro malé podniky, malé střední podniky. Pro ty to bude velmi důležité. Děkuji. Děkuji, Deidre, pan Bajro. Děkuji za otázku. Já bych neřekl, že to funguje dokonale, ale jak jsem řekl, máme přímou linku na DigiGrow kde řešíme ty nejvíce hor, horké problémy každý týden a aspoň se ten seznam zkracuje postupně. Nefunguje to dokonale, samozřejmě. Ale ehm, ta narušení ehm, je méně, jsou méně dramatická. Zelené pruhy byly užitečné, jsou tady konkrétní problémy v eh, přístavech, všechny um, kontejnery, nedostatek. Ale je tady méně těch naléhavých problémů. Ale otázka tedy šla dál. Tady je rozdíl mezi uvnitř vnitřního trhu a mimo. Globálně je to velmi obtížné stále. Závisí to na jednotlivých zemích. Máme 88 zemí, které přijaly zákazy vývozu. A tady je to tedy méně, eh, tedy daleko více narušené, než bychom si přáli. Mluvíte také o opatření, ehm, kde Unie přijala likviditu EIB, mechanismus stability Trvalo to déle, než jsme očekávali. A co je tedy um, za tou vaší otázku? To stále mluvíme. Dostalo se to tam, kam mělo. A tady je velký rozdíl v jednotlivých zemích. Některé členské státy, tam malé střední podniky už dostávají peníze a jinde stále čekají. My to tlačíme, protože ty peníze se ještě nedostaly ke potřebným firmám všude. Děkuji. Děkuji vám, pane Bajere. Další je Maria Letao Marquez ze socialisty. Děkuji, Andreasi. Pandemie covidu nám ukázala, jak důležitá je bezpečnost produktů. Produkty jsou komplexnější, dynamičtější během celého živo- celé životnosti. Věříte, paní Gajens, že prevence. Princip prevence by se měl eh, uplatňovat při posuzování bezpečnosti produktu. Vzhledem k tomu, že spotřebitel se chce cítit bezpečný a také chce mít přístup k inovativním produktům. A ten pre- princip prevence by tomuto zabránil. Co se týče mm, užívání technologií, jako je blockchain, pro zajištění bezpečnosti produktů, dlouhodobého e, cyklu produktů, zlepšování e, sledovatelnosti. Děkuji. Prosím. Myslím, že to je Mm, programu, pracovní programu komise. Příslušná směrnice bude aktualizována eh, vzhledem k technologickému vývoji. Protože ta bezpečnost může být z důvodu softwarové chyby, nikoli hardwarové. Takže to je skutečně problém, když se defin, jak, jak se definuje bezpečnost produktu. My samozřejmě věříme v princip prevence, který by měl platit. Pokud jsou pochybnosti o tom, zda je produkt bezpečný nebo ne, z hlediska spotřebitele není kom- možné um, dělat kompromis v oblasti bezpečnosti žádný spotřebitel nebude souhlasit s, um, s, men, s nižší bezpečností výměnou za levnější produkt. Eh, spotřebitelé považují eh, bezpečnost za samozřejmou. Pokud vidí něco na nějaké platformě nebo e-commerce, tak eh, se domnívají, že to bylo testováno co do bezpečnosti jako že se někdo o to postaral. Tento, je, tento dojem spotřebitele by neměl být uh, zklamán. Myslím, že prevence může jít ruku v ruce. Funguje to dobře, máme inovativní produkty mm, každý den, takže ten evropský přístup je velmi založený na prevenci. Je tady tedy bezpečnostní síť, eh, co se týká produktů, které jsou na trhu. Mm, je potřeba, aby bylo možné eh, sledovat produkty a stahovat je, pokud to je potřeba. To se děje různými prostředky. Jsou na to příslušné orgány, celní orgány, další orgány, i spotřebitelé to oznamují, databáze jsou, Safety Gate, kterou řídí komise, spravuje komise. A technologie jako blockchain může být součástí monitoringu, dohledu, aby bylo možné vysledovat produkty, které nejsou bezpečné. Takže my podporujeme všechna řešení, jejich kombinace, aby spotřebitel měl co nejvyšší bezpečnost. auto bez eh, bezpečnostní pásu bylo v 50. letech považováno za bezpečné a teď už samozřejmě ne. Takže se to musí neustále vyvíjet v souladu s eh, očekáváním eh, spotřebitele. Děkuji, jsem mluvila příliš dlouho. Chris Peters za EPP má slovo jako další. Já mám otázku na Business Europe. EU nyní hledá vlastní zdroje při řešení nového víceletého finančního rámce. Také jsme souhlasili, že všechny velké mm, finanční skupiny, tak tady je možné možnost zdanění. Ně, v současnosti některé státy uvedly, zavedly takové daně. Myslíte si, že evropská iniciativa je vhodná? Jaký je dopad na vnitřní trh, pokud nebude evropský přístup? A jaký je váš názor jako Business Europe na e, zdanění digitálních služeb? Děkuji, pan Bayer. Děkuji za tuto otázku, pane Petersi. Nejdříve, co se týče vlastních zdrojů. Tady musíme odlišovat skutečné vlastní zdroje a to není to též. Co se týče daně, například daně za digitální služby, tady se domníváme, že by to mělo být vyřešeno na mezinárodní úrovni, na úrovni OECD v ideálním případě. Jak jste říkal, je to součástí toho plánu obnovy, které předložila, předložila Německo a Francie. Nám se ale nelíbilo jako dobrý nápad ta skutečnost, že některé členské státy zavedly národní opatření v rámci takovéhoto zdanění, protože to znamenalo pokřivení vnitřního trhu a my už jsme o tom hovořili, je třeba, aby toto bylo vyřešeno na mezinárodní úrovni. A pokud nebude možné nalézt mezinárodní řešení, tak v takovém případě skutečně mohli mít zvažovat nějaký společný evropský postup. Bylo by skutečně velice dobré, aby pak jednali všechny členské státy společně. A já doufám, že bude možné to vyřešit na úrovni OECD. Jednu věc bych rád podtrhl. Myslím si, že bychom si vhodně měli zvolit eh, to načasování takovéto projektu, aby ten projekt nebyl vnímán například jako provokace s ohledem na naše hlavní nebo našimi hlavními partnery. Samozřejmě v digitální oblasti by měly být podnětky spravedlivě zdaněny, ale v rámci mezinárodní spolupráce. Děkuji, děkuji panu Bajnerovi a nyní za skupinu Renew kolega. Děkuji, děkuji. Já se budu ptát na něco pana Bejrera. S ohledem na situaci, která vznikla kvůli COVID-19, se rozvolnila pravidla i v oblasti hospodářské soutěže. Členské ptáty mohly přijímat balíčky státní pomoci pro určité sektory či podniky. Toto rozhodnutí, tato situace podle mě ale by mohla ohrozit tu zásadu konkurence schopnosti a konkurence a vytvořit nerovné podmínky mezi jednotlivými evropskými podniky. A vy, který odpovídáte mm, za eh, zaměstnavatele v Evropě, tak se vás ptám, co si o tom myslíte. A ještě bych tomu přidal jednu věc. Říká se, že třeba bychom relokalizovali určitou produkci, nebo se to říká podnikům, že by měli tedy při, vlastně přesunout svou výrobu, pokud chtějí dosáhnout na státní pomoc. Děkuji a nyní vyslechneme odpověď. Eh, ano. Já jsem nebyl zapnut, takže až nyní. Pochopil jsem, tedy doufám, že jsem to správně pochopil, tu otázku že se vám jedná o rozvolňování pravidel v oblasti poskytování státní pomoci. My jsme to podporovali protože jsme byli toho názoru, že je naprosto nezbytné, aby členské státy mohly takto pomáhat. A zároveň jsme také podpořili Evropskou komisi, když se jednalo o zachování její všeobecné kontrolní kapacity tak, aby mohla zajistit, že nedojde právě k nějakému silnému pokřivení trhu. Já si myslím, že v tomto komise odvedla vynikající práci, takže je nutné nalézt dobrou rovnováhu mezi solidaritou na jedné straně. Proto vlastně chceme ten ambiciozní plán obnovy, který zahrnuje všechny členské státy, i ty, které mají menší fiskální schopnosti, tak aby i oni na podporu dosáhli. A to a samozřejmě nechceme eh, tady zajišťovat některým členským státům pouze výhodu. Ne. Na jedné straně tedy chceme zajistit solidaritu a na druhou stranu je třeba dbát na to, aby členské státy, které mají větší možnosti eh, poskytovat podporu, aby se ta jejich ekonomika obnovila rychleji, neboť to potom zpětně zase pomůže i ostatním ekonomikám, protože se vytvoří poptávka. Nemyslím si, že by bylo vhodné tady nějakým umělým způsobem mezi tím odlušovat. Je třeba, aby se prostě jednalo v těch dvou oblastech, jak jsem to popsal, a my jsme podpořili veškerá ta pravidla, opatření, která byla přijata. Děkuji. Nyní paní Lakapel za ID. Pan Lakapel, žádný Lakapel za ID. Na jednu minutu. Ano, já se budu ptát paní Gojens. Slyšíte mě? Ano, my vás slyšíme. Výborně. Takže má otázka. Já vás zdravím, paní Gojens. Vy jste hovořila o situaci Eh, eh, obtížné podniků. Samozřejmě eh, bude poskytnuta podpora a vy se také říkala, že by to neměly být spotřebitelé, které vlastně za to zaplatí, až se bude ta krize řešit. Mně tady jde zejména o navrácení těch peněz za letenky. Tady už zjišťujeme jistou inflaci Eh, také víme, jak rostou ceny, jak například rostly ceny za lékařské pomůcky, je třeba s tím bojovat. Měli bychom takové to zneužití jasně trestat, není možné, aby k něčemu takovému dokázalo, aby někdo ještě vlastně měl užitek a vytěžil něco z té krize. Co se týče té ekonomické obnovy, některé podniky dostali nějakou pomoc, byla jim povolena, jiné podniky zase řekly, že prostě zvýší své ceny, aby si nějakým způsobem vykompenzovali ztráty. Já se vás ptám, jak budete regulovat takovouto situaci, jak k tomu se budete stavět. Děkuji. Děkuji. Prosím eh, o pana Bejrera, eh, respektive paní Gojence, odpověď. Ano, děkuji. Samozřejmě, já si myslím, že stávající kontroly práva musí být chráněny, já už jsem o tom hovořila. Eh, co se týče eh, veřejných orgánů, ty samozřejmě musí mít svou kontrolní funkci. A eh, je nutné, aby lidé měli možnost podávat stížnosti, to je velmi zásadní skutečně si myslím, že nyní jsme v klíčovém okamžiku a můžeme pokročit a zavést obnovu ekonomiky, ale ekologickou obnovu ekonomiky. A tam musíme plně zapojit i spotřebitele, aby přesně chápal, co se děje momentálně je skutečně vhodný okamžik pro to, eh, protože vidíme, že spotřebitelé mají eh, ochotu vlastně přispět i ze své strany eh, k té ekonomické obnově, tak aby byla ekologická a udržitelná. Máme tady tedy hm, to ochotu spotřebitelů a proto bychom tedy měli investovat tímto směrem. A od okamžiku, kdy budou eh, k dispozici udržitelnější volby i pro spotřebitele. Já si myslím, že spotřebitelé budou ochotni za to mm, eh, zaplatit větší cenu. Například, když se bude jednat o lepší možnosti hromadné dopravy či o elektrické automobily. A samozřejmě eh, tady svou hravu, roli hraje i strach z nakažení. Takže my chceme stimulovat spotřebu, ale musí to být ekologická spotřeba a proto musíme informovat o tom tedy dobře spotřebitele, aby byl ochoten jít eh, tedy vybírat si věci, které budou ekologičtější a udržitelnější než dříve. A v tomto ohledu musíme také podpořit podniky, aby byli schopni přicházet s nějakými takovými to řešeními, která budou odolnější. Například, když mám na mysli problém dodávání elektrického proudu, soudu. Ale samozřejmě to není pouze otázka, která vyplývá z krize. Tady je velice důležitý postoj samotných podniků. Jako další Alexandra Gíze od, eh, od, za zelené. Děkuji. Já mám otázku na paní Gojenc. Vy jste e, odbornice na umělou inteligenci, také jste byla členkou e, z té expertní skupiny a víte, že Evropský parlament teď pracuje na několika zprávách z vlastního podmětu, které se týkají právě umělé inteligence. Mnoho mých kolegů správně upozornilo na to, že Evropská unie už má velice objevnou legislativu, která chrání spotřebitele a že vlastně se to částečně týká i umělé inteligence, ale víme, že právě v dnešní době je dost těžké, aby eh, spotřebitelé mohli použít tu legislativu. Například eh, můžete prokázat, že jste byli diskriminováni pouze pokud máte přístup eh, k nějakým kódům nebo k nějakým datům. Takže z pohledu spotřebitele, co si myslíte, že jak by se měla zlepšit transparentnost, právo dohledu, vymáhání v té oblasti umělé inteligence? Děkuji, paní Geze. Nyní Monik, prosím, odpověď. Děkuji. Jenom bych chtěla, aby se nešířily nějaké dezinformace. Já sama jsem nebyla členkou té expertní skupiny pro umělou inteligenci, takže já tady nemohu o sobě úplně tvrdit, že jsem nějakou odbornicí. Je pravda, že máme velice silnou legislativu, která souvisí s eh, AI, to znamená eh, ta legislativa obecné nařízení o ochraně údajů GDPR, to je velice silná. A jak už jste také dobře řekla, tento nástroj ale vlastně příliš ještě v praxi příliš nefunguje. Zaprvé lidé sami neznají svá práva a tím pádem ani neví, že je mohou vymáhat nebo jak je mají správně vymáhat také jsou lidé občas ač, až jak, jaksi zahlceni těmi informacemi. Celkově eh, z toho plyne jedno ponaučení. To znamená, až budeme mít, eh, až budeme pracovat na regulaci v umělé inteligenci, tak se musíme zamyslet na to, aby zejména ta legislativa byla řádně prováděna. Eh, GDPR tady už slavíme výročí, ale ta legislativa stále není používána, není prosazována. I eh, v naší síti často slycháme různé stížnosti. Bylo zde několik stížností třeba proti Google, eh, a tedy bylo oficiálně řečeno třeba v listopadu 2018, že tam dochází k porušování GDPR a zatím vlastně nemáme žádnou reakci a Google zatím pokračuje s tou činností, která tedy podle eh, toho, nebo i podle nás, není v souladu s GDPR. To znamená, že to vymáhání musí být zlepšeno a to co nejrychleji. Pokud bych mohla mít nějaký návrh, abyste byla dobrá právní úprava, tak tam musí být transparentnost, musí být řečeno, kdo je za co odpovědný, musí tam být také dohled a musí tam být také eh, řečené orgány, které budou odpovědné za, prová, pro, mm, za prosazování legislativy. Musí to být tak, že každá firma, která poruší nějaké povinnosti z toho vyplývající, musí být pohnána k odpovědnosti. Děkuji. Nyní Adel Madran López, SAD. Please press the speak button. Buenas tardes. Dobré odpoledne. Mám tuto otázku Beuku a budu hovořit španělsky. Spotřebitelé jsou asi nejslabším článkem řetězce. To se jasně projevilo nyní v době koronavirové krize opětovně docházelo k podvodům s zdravotními pomůckami, které byly eh, prodávány přes platformy, které byly prodávány bez jakýkoliv zdravotních kontrol. Jaká opatření eh, si myslí BEUK, že jsou vhodná pro to, abychom zajistili vysokou míru ochrany spotřebitele a zároveň velkou míru transparentnosti? A jaká opatření plánujete pro to, aby byl internet bezpečnější, abyste nás chránili před nepravdivými informacemi. Děkuji. Děkuji, děkuji. Já naprosto souhlasím docházelo k velkému podvádění na úkor spotřebitele a COVID to ještě posílil. Kontrolovat to skutečně mohou pouze ty platformy Google, Alibaba, Google.com a další. Ty musí plnit svůj úkol a musí také předvzít odpovědnost nesmí prodávat spotřebitelům žádné ilegální výrobky. To musí být zohledněno v diskusích, které nyní se budou vést o právním aktu, které se týká digitálních služeb. Není možné uvádět na trh ilegální produkty. Tady můžeme postupovat různým způsobem. Ale není možné, aby platformy řekly, že, že oni za to neodpovídají, protože oni vlastně jsou prodejci a nedovozci, to není možné. Já jsem členka skupiny na vysoké úrovni o nepravdivých informacích a my se domníváme, že nepravdivé informace tady se musíme podívat, kdo na tom vydělává nejvíc peněz a tak toto řešit z tohoto pohledu. Nebo když se kliká na, na tu informaci, tak ty nepravdivé informace se rozšiřují dále a dále a za každé to rozkliknutí dostane ta platforma dodatečně zaplaceno. Tedy pokud eh, chceme zabránit tomuto obchodnímu modelu a respektive když analyzujeme ten obchodní model a příjmy těch platformů, tak vidíme, že oni mají obrovské zisky z rozšiřování nepravdivých informací. Proto je třeba se na toto zaměřit, dobře si to zanalizovat a pak si položit otázku, jak vlastně můžeme přimět platformy k tomu, aby dávaly pryč nepravdivé informace, když vlastně oni na tom vydělávají, takže platformy jsou podle mě součástí problému a neřešení. Very clear. Děkuji, Monik, tak to bylo jasné. Maria Cavalio jako e, další za EBB. Slyšíte mě? Pane předsedo, moje otázka se týká Business Europe a týká se přístupu pro malé střední podniky. Většiny evropských zemích, včetně mé, Portugalská, eh, ukazuje, že i přes mnoha oznámení o úvěrech velká většina firm ne, eh, má schváleny své žádosti o úvěr. A to postihuje většinu malých středních podniků, které potřebují největší přístup k úvěrům a proto hmm, hrozí největší riziko. Jak by eh, měla Evropa reagovat na tuto realitu, ty návrhy, které se teď připravují a co by se mohlo udělat víc pro to, aby tento problém byl překonán. Děkuji. Děkuji, paní Carvalho. Mohu vás ujistit, že jsem si vědom tohoto programu. Vím, že tady jsou velké rozdíly. A my e, samozřejmě tlačíme na to tímto směrem. Na jedné straně potřebujeme zajistit, e, aby, e, to bylo, aby věci byly přímo souhlaseny. Znamená to, že to v podstatě Eh, vstoupí v platnost na začátku července a se všemi garancemi pak to bude na podzim. To je něco, co tedy prosazujeme pro urychlení toho procesu a také eh, sociální partneři. Ehm, my jsme v kontaktu s radou, s komisí na urychlení těch procedur. Druhá věc samozřejmě likvidita kde se také snažíme zjistit, kde jsou ty problémy u těch našich členských federací a zajistit, aby ty peníze mohly rychleji téct. A poslední věc je dostupnost informací. Velice často není kam se obránit. Obrátit, což znamená, že především je to odpovědnost členských zemí. Um, my se domníváme, že je možné udělat víc, abychom upozornili malé střední podniky na to, kam se obrátit. Je to na evropské úrovni nebo na úrovni členských zemí. Děkuji. Děkuji. Tomislav Sokol za EPP má slovo jako další. Děkuji. Já mám několik otázek na paní Gojes. Turismus je jeden ze sektorů, který byl nejvíce postižen pandemí. A různé platformy bookingové na to reagovaly různě na zrušení, refundace a podobně. Moje otázka, jaký je váš názor na tuto praxi a co může udělat EU na ochranu, na lepší ochranu, lepší ochranu spotřebitele. Druhá věc je poziční dokument, kde um, zmiňujete komisi, a co národní stránka? Ehm, národní soudy, tam by možná byla cesta na pokud se to e, týká evropského práva, tak předběžné řízení u Evropského soudního dvora. Jak to zefektivnit a co si myslíte o spolupráci mezi Evropským soudním dvorem a národními soudy? Děkuji Tomislavé Monik. Já souhlasím, že turismus byl skutečně zasažen velice tvrdě a stále je, protože se stále necestuje a v příštích týdnech nebude. Já chci říci, že pokud chcete udržitelný biznis a chcete klienty i po krizi, pak k ním musíte přistupovat korektně. Pokud nebudou, nebude mm, přístup eh, přátelský ke spotřebiteli v případě zrušení něčeho, tak už si to nikdy nezabukují. Pro, a pak to bude problém likvidity pro sektor cestovního ruchu. Proč ty diskuse o těch eh, refundacích a voucherech? Mm, Eh, protože se to eh, dělá 6-8 měsíců dopředu, takže to už je hm, problém likvidity. Musíte je buď refundovat, nebo jim dát voucher. Co se týče... Eh, if you don't, if you don't, um, let cestujících letectví. Pokud neposkytnete službu, tak musíte je refundovat. Je tady, existuje tady síť na ochranu spotřebitele. Jsou ty orgány v této oblasti. Tady může být koordinovaná akce. A kdy společnosti nerefundují, i když by měly, podle etických, etických kodextů. Co se týče uplatňování eh, práva, pokud nějaká jurisdikce ne, to neuplatňuje ta práva, tak není životaschopná. Omlouvám se, ale špatná kvalita zvuku. dlouhodobé investice se vyplatí. Co se týče spolupráce s Evropským soudním dvorem, ním kladete otázky, národní soudy často tedy kladou předběžné dotazy eh, k Evropskému soudu ohledně ochrany spotřebitele. Evropský soud již vydal velký počet rozhodnutí ve prospěch spotřebitele také e, soudy žádají o interpretaci v případě, že legislativa není jasná. Děkuji. Paní Gephardt, prosím, stisněte si tlačítko, proto abyste mohla hovořit. Děkuji. Bohužel jsem ty dva poslední kolegy a odpověď ne neslyšela, protože ten speak button byl e, zapojený a proto tam byla interference, to je velká škoda. Paní Gojenc, momentálně diskutujeme o umělé inteligenci Eh, velice širokým způsobem, velmi se tomu věnujeme a je tam jedna otázka, která mi velmi leží na srdci a to je otázka vlastně odpovědnosti, odpovědnosti v oblasti umělé inteligence. Kdo bude nést odpovědnost? Jak můžeme zajistit to, aby škody, které se stát mohou, eh, i bez nějakého záměru a které škody, které takto mohou v důsledku algoritmu vzniknout. Jak chceme zajistit, aby naše občané spotřebitelé byli odškodněni, pokud dojde k, nějakým, k nějaké škodě? Máte k tomu už nějaký postoj? Nebo bude ještě ne? Prosím, řekněte. Dávám tedy slovo paní Gojens, Monik. Děku- ano, děkujeme, my na tom pracujeme na, této, na tomto postoji a už máte naprostou pravdu, protože pro spotřebitele eh, je stále důležitější ta otázka umělé inteligence a je to velice složité potom říci, když dojde k nějaké nehodě nebo k něčemu, kdo vlastně nese tu odpovědnost. Může to být třeba to, ten automobil eh, bez řidiče, takže kdo pak má odpovědnost, je to ten řidič, nebo je to výrobce toho eh, samoředitelného vozidla, nebo je to výrobce toho softwaru. A takových příkladů bych mohla uvést eh, miliony. To znamená, tam dochází k takovému oslabení té té představy, kdo je odpovědný. Pokud budete chtít získat eh, třeba kompenzaci za poškození, za nějakou újmu, musíte eh, mít k dispozici nějaké jednoduché řešení a ne se pouštět do nějaké spletité džungle a zjišťovat, kdo je, kdo je právně odpovědný. Zejména u těchto složitých produktů. Takže určitě byste měla být eh, diskuse o té právní odpovědnosti u těchto složitých produktů, které obsahují umělou inteligenci, které mají nějaký software. Jsou to vlastně částečně produkty a částečně je to služba. Musí tam být jasně řečena jak se dělí ta odpovědnost a musí to být také, aby ten spotřebitel byl potom schopen to rozlišit a aby se nikdo nemohl jak se vymanit z té eh, odpovědnosti. Děkuji. Děkuji, děkuji paní Goenz, panu Bajrerovi, děkuji všem, všem kolegům, kteří jsou zde buď v Bruselu, či se připojili k naší diskusi z domova a myslím velice obohatili na tu výměnu názorů, kterou jsme měli a děkuji mnohokrát proto také, že pro nás je to takový začátek výměně názorů se spotřebitelskými organizacemi, samozřejmě s Business Europem a je to velice důležité, když tady probíráme tu otázku obnovy po tak tíživé společenské politické a ekonomické fázi v Evropě. A proto bych chtěl ještě dát panu Bajrerovi a Monic Markusovým a paní Gojens Monice, eh, další dvě minuty, aby nám řekli, jak, si tedy má, jak by tedy měla přistoupit eh, Unie a komise zvládání té krize. Já nechci nechci být provokativní, ale asi dáma má přednost, takže Monique Goenz, prosím. Děkuji. Já jsem úplně neodpo- ještě neočekávala takovou otázku, ale pokusím se na to odpovědět. Teď mohu pouze hovořit z pohledu spotřebitelů o tom, jaké výzvy nás čekají. Klíčové je to, abychom tuto krizi využili eh, k určitému poučení, protože zde máme spoustu ponaučení, které eh, z ní vyplynuly, eh, které se týkají ochrany spotřebitelů, zranitelnosti některých odvětví. Takže je důležité, abychom opravdu se z toho ponaučili. Pro nás je asi nejdůležitější výzva usilovat o, eh, dodržovat ta ponaučení a potom eh, usilovat o ten růst, který má být zelený, ekologický. A možná také tato pandemie byla pouze takovou zkouškou toho, co nás ještě čeká. Musíme připravit eh, obyvatele i spotřebitele na podobné krize je také důležité, aby jsme změnili svůj životní styl, způsob, jak, jak se stravujeme, jak se hýbáme, jak eh, žijeme, abychom mohli snížit dopady nějaké další případné krize. Eh, ta situace nakonec může být dobrá pro všechny strany, eh, protože firmy mohou zase to využít jako možnost pro nové třeba inovace, které potřebujeme. A evropské firmy i evropští spotřebitelé mohou na, tuto, na tyto výzvy reagovat pozitivně a tím pádem to pak vlastně bude výhra i pro Evropu. Děkuji. Děkuji, Monik. Toto, myslím, je eh, dobrý úvod pro to tedy, co řekne Markus Bajere. Prosím, dvě minuty. Děkuji, Andresi, a děkuji mnohokrát za to, tu možnost, že jste nás takto pozvali. A co se... Já si myslím, že ta hlavní věc je, že musíme překonat tu, tu krizi tak, abychom byli silnější, abychom se vyhnuli chybám, které jsme udělali v roce 2008. Protože v roce 2008 jsme skutečně měli velké ztráty a eh, oslabili jsme vůči našim konkurentům eh, na světě, vůči Američanům a vůči Ázii. Takže tady nejde pouze o to, abychom znovu nastartovali ekonomiku, ale musíme z krize tedy vít posíleni. A musíme se poučit, eh, a tím mám na mysli poučit, co se týče procedur. Na začátku byla situace, myslím, velice špatná, ta první reakce na pandemii. A já si myslím, že Evropa by se měla změnit tak, aby během příští krize jsme byli lépe vybaveni, lépe připraveni. Z ekonomického hlediska jsme lépe vybaveni než v roce 2008, ale stále ještě je před námi mnoho práce. Musíme pokročit v mnoha oblastech. Samozřejmě podporujeme Eh, a musíme mít to, velké znovu nastartování ekonomiky a to, co říkala Monika, my taky s tím souhlasíme. Ten zelený díl musí být přímo středobodem toho nastartování a mm, samozřejmě ruku v ruce musí jít digitální transformace. To jsou ty dva pilíře obnovy ekonomiky, co se nás týče. A jinak my potrhujeme, že plán obnovy musí jít ale ještě nad to Tyto dva pilíře budou centrální, ale je třeba, abychom měli ještě širší znovu nastartování ekonomiky. Potřebujeme mít průmyslovou strategii v širokém slova smyslu. Potřebujeme je velice nutně, pokud chceme, my budeme chtít skutečnou totální obnovu naší ekonomiky. A to je vlastně pouze výchozí bod. My budeme v té cestě, budeme muset eh, i nadále pokračovat. Musíme dále pokračovat v integraci vnitřního trhu. To je naprosto zásadní z tohoto ohledu. Děkuji vám za pozvání, děkuji panu Andreasovi Švábovi, panu předsedovi a eh, jsem velice rád, že jsem se mohl zúčastnit. Děkuji. Děkuji všem. Eh, děkuji vám i za závěrečné, závěrečná vystoupení vidím, že si všichni potřebujete otevřenou Evropu, Evropu bez hranic a vnitřní trh fungující. O tom jsme ještě nehovořili, ale vnitřní trh přežije pouze v případě, kdy nejenom komise, ale také Evropský parlament a veškeré vlády ho budou hájit a bránit. Je třeba, aby vnitřní trh zůstal otevřený. A když eh, se nám to podaří, tak budeme mít možnost Eh, skutečně znovu nastartovat a oživit ekonomiku a to je v dnešní době velice důležité. Samozřejmě na základě zeleného dílu. Cílem nás všech je, abychom žili v prosperujícím světě. Děkuji vám všem. Já doufám, že jste už všichni odhlasovali a my se